Colleagues, ladies and gentlemen. Kolegové, dámy a pánové. Shall we get started? Welcome again after the summer. Vítám vás všechny po letní přestávce. Doufám, eh, že jste si užili svých prázdnin, stejně tak jako já. Toto je krátké eh, zasedání, jenom dnešní dopoledne, ale naše hlasovací agenda bude eh, dosti plná. Takže začneme schválení programu, jsou nějaké námitky. Nejsou námitky, takže můžeme považovat program za schválený. Schválení zápisu z 21. června a 12. až 13. července tohoto roku. Jako vždy je můžeme také považovat za schválené. Nejsou-li žádné námitky či poznámky, neobjevily se do konce tohoto zasedání. Oznámení či sdělení předsedy. Naše zasedání je přenášeno na webu, jak to bývá běžně, až na setkání eh, in camera, tedy setkání koordinátorů. podklady, které byly obdrženy dodneš, byly rozdány. Pokud někdo eh, z poslanců si to nevyžádal mailem. A teď přejdeme k jádru našeho setkání. Začneme bodem číslo čtyři. Modernizace zadávání veřejných eh, zakázek. A jak si asi pamatujete, na našem posledním setkání kvůli velmi plnému programu bylo rozhodnuto ehm, převést diskuzi o návrhu eh, zprávy k této otázce a eh, probrat ehm, doporučení před hlasováním. Dnes naším zpravodajem je kolega Kader Arif, který Eh, tedy schválil toto eh, odložení, takže se opět vrátíme zpět k této složce, vyslechneme si zpravodaj. Eh, kolego Arife, máte slovo. Pane předsedo, drazí kolegové, dobrý den. Doufám, že jste všichni strávili výborně svoje prázdniny a jste plní sil při tomto návratu. Otázka reformy veřejných zakázek a jejich zadávání je zásadní otázka pro Evropskou unii. A i dále, e, i přes e, tento návrh e, se o tom bude nadále diskutovat v parlamentu. Stanovisko, o kterém budeme hlasovat za chvíli, bylo by dobré samozřejmě, kdyby to hlasování proběhlo co nejrychleji, protože můj kolega Kolin musí odejít. Eh, tento návrh oslovuje komisi a žádají, aby přijala rozhodná opatření z hlediska nekalé konkurence a také stanoviska vůči třetím zemím. Evropská unie se soustředuje na otázku cen v této otázce. Naše podniky jsou někdy bezmocné oproti zahraničním eh, partnerům, kteří praktikují sociální dumping a cenový dumping v Evropě. A tady teď nehovořím pouze, pouze osobně za sebe, ale myslím si, že je naší povinnosti podpořit průmyslovou evropskou politiku, podpořit sociální a ekologický trvale udržitelný rozvoj. Proto v tomto textu doporučujeme, aby se přijali doplňující kritéria vedle cenových kritérií při zadávání veřejných zakázek a aby tady byla možnost usnadnit postup zvláště malých a středně velkých evropských podniků při přidělování některých veřejných zakázek. Paralelně k tomu je tady princip reciprocity, který by měl být prioritní také z hlediska počínání komise. Myslím, že není akceptovatelné, aby Evropa zůstala jenom jednostranně otevřená vůči třetím zemím, zatímco třetí země neakceptují přístup reciprocity, i když jsou signatářemi dohody o zadávání vládních zakázek v rámci VTO. Proto oslovujeme komisi a chceme, aby vytvořila stálý nástroj tak, aby se nastolilo více reciprocity uči státům, které neposkytují ekvivalentní přístup našim podnikům. To je tedy stručný přehled toho, co můžeme najít v tomto textu, na kterém mi velmi záleží. Nebylo to jednoduché. Chci srdečně poděkovat všem stínovým, zpravodajům, kolegům, panu Kolinovi za práci, která zde byla uskutečněna velmi konstruktivně a která umožní nejenom mít text, který bude respektovat priority, o kterých jsem hovořila, ještě další priority, ale zároveň zaručí, že toto stanovisko získá širokou většinu. Let me remind you that we will vote today this five... Budeme o tom hlasovat dnes. Takže je to složka včetně pozměňovacích eh, návrhů, 37 pozměňovacích návrhů a teď můžeme dát ještě možnost ostatním členům našeho výboru. Sì, grazie Presidente. Volevo complimentarmi per l'ottimo lavoro svolto dal collega. Děkuji. Chci vám poděkovat za tuto vynikající práci. Vedli jsme konstruktivní, seriózní dialog. A máme návrhy, které umožňují dospět ke kompromisu, konkrétně čtyřem kompromisům, které prokazují jasnou dohodu, otázka konkurenceschopnosti, eh, nacionalizace, zjednodušení postupu u různých smluv, otázka konkurenceschopnosti a reciprocity u třetích zemí. To mně připadá jako velice důležitá věc. O tom se hovořilo, bylo to zcela jasné pak je tady ještě další téma, které mě obzvláště leží na srdci. A to vyloučení eh, z veřejných zakázek. Ve všech členských státech, když eh, v jednom členském státu eh, dochází k soudnímu řízení a prokáže se, že jde o mafiozní postupy. Například v Itálii máme velmi avantgardní legislativu a e, prostě není možné, aby určitá firma byla vyloučena u nás z veřejných zakázek, když se prokáže, že se provinila a v jiných zemích se o veřejné zakázky ucházet e, mohla. To možné není a právě jednání umožnilo dospět ke kompromisu v tak důležité otázce. Scholz, uh, a nyní Helmut Scholz, Kue. Děkuji, pane předsedo. Také bych chtěl poděkovat srdečně zpravodaji za velice dobré podklady, za před, dobré předložení stanoviska. Tímto vlastně je tyto velmi důležitá kapitola a chtěl bych ještě jednou poukázat na dva aspekty, eh, které jdou i ve směru našich pozměňovacích návrhů. A sice Jednak existují společenské cíle a určité sociální standardy v oblasti zadávání veřejných zakázek a ty by mohly hrát a musí hrát důležitou roli. A e, proto musí e, příslušnout e, stanovisko za pozice, to musí být s tímto v souladu. Public procurement je účinným instrumentem při stanovování určitých pravidel nebo závazků a to všechno jde ve strategii, ve směru strategie EU 2020 a e, tím se zohledňuje určitý aspekt ve e, veřejného vnímání dalšího vývoje Evropské unie právě na pozadí současné komplikované situace. A k tomu ale, myslím, a tady bych chtěl poukázat na studii vědecké služby Evropského parlamentu, kde Ehm, máme přesně zobrazeny ony nůžky mezi, eh, řekněme, stanovenými cíly Zabonské eh, smlouvy a stanoveními, která se týkají volné soutěže eh, na vnitřním trhu. A tady je to přesně rozpracováno v oblasti zadávání veřejných eh, zakázek. Eh, takže bych to všem kolegům doporučil se na toto studii ještě jednou podívat, protože eh, z toho je možné vyvodit i směry pro další práci našeho výboru. Takto můžeme nově začít zvažovat toto téma. A ještě druhý aspekt který bych rád eh, zmínil, to je dohoda v rámci VTO. A já si myslím, že na pozadí mnoho aspektů společenských cílů a e, také stanovení ekologických standardů, e, bychom měli přemýšlet o tom, jak by Evropská unie v rámci e, VTO mohla jasněji zdůraznit tento aspekt a netrvat pouze na tom, jak budeme požadovat a podporovat ekonomickou činnost, ale jak bychom zadávání veřejných zakázek mohli dále používat i v Eh, na pozadí společenských cílů v jiných státech. Děkuji. Děkuji. Jsou další příspěvky. Komise, eh, zástupce komise není zde. Takže se vrátíme ke zpravodaji Kareru Arefovi. Euh, Drazí kolegové, já Mm, vnímám tuto práci, která mm, byla realizována. Samozřejmě si uvědomuji, že nám ještě zbývá práce také v budoucnosti. E, samozřejmě tato otázka se bude vracet i na úrovni komise. Chtěl bych zareagovat na to, co říkal kolega Kolino a e, také v souvislosti s hlasováním. Možná by bylo dobré mm, případně mm, jak si mm, odložit toto hlasování tak, aby všichni tady mohli být zastoupeni při hlasování. So let's move to... Tak a nyní se... Nyní můžeme přejít bodu 5. To je rozšíření um, EC Uzbekistan Partnership and Cooperation to je rozšíření ustanovení dohody o partnerství a spolupráci mezi ES a Uzbekistánem na bilaterální obchod s výrobky. Spravodajem je George Sabin Kutas, to je zvážení eh, návrhu eh, dočasné zprávy. A toto už jsme diskutovali na předešlých eh, setkáních a dávám eh, slovo eh, zpravodaji Sabinu Kotasovi. Děkuji, pane předsedo. Dobré ráno přeji kolegům. Takže dnes diskutujeme tuto zprávu, která z mého pohledu je výsledkem minulého zasedání, kdy jsme diskutovali o této zprávě a vy všichni, kteří nadnesli eh, eh, tuto otázku. And according to the Lisbon práce dětí, eh, tak já vám tedy navrhuji tuto dohodu, která z mého pohledu vyjadřuje všechna stanoviska mých kolegů a také stanovisko občanské společnosti a evropských vývozců. Zaprvé bych rád eh, řekl, že vítám iniciativu eh, prohlášení Evropské unie ve prospěch přístupu k nezávislé monitorovací mise eh, do Uzbekistánu. Stejně tak Um, jako by se měla i nadále věnovat otázka um, eh, práce dětí. Toto bylo předmětem na všech eh, zasedáních mezi EU a Uzbekistánem. Ale myslím si, že je tady ještě prostor pro další práci. Takže za prvé Eh, přístup ILO, to je zásadní věc a měli bychom, měli by se začít pracovat na eh, řešení ve věci dětí v Uzbekistánu a jak jsem řekla tady, podporuji eh, výzvy na Uzbekistán, tak aby byla přijata mise pozorovací. A jak jsem minule řekl, jsem pro pozitivní eh, přístup, eh, který by měl eh, rovněž začlenit podporu pomoc Evropské unie vůči Uzbekistánu. Jedná se tady o zemědělskou reformu a také posílení administrativních ehm, opatření v Kazachstánu a v menší míře také v Tadžikistánu již bylo dosaženo pokroku a bavlna e, je e, produktem, který je profitabilní pro zemědělce a proto e, bych řekl, že by to mohlo vést k dalším investicím do strojového zařízení na farmách. A nesmíme zapomínat, myslím, na toto. Komise by měla naplánovat zvážení takového šetření preferencí eh, GSP, to se eh, týká bavlny a mělo by se pokračovat v tomto procesu do okamžiku, kdy mise ILO eh, se začne působit. Velice rád si vyposlechnu stanovisko komise, proto bych vás, pane předsedo, rád požádal, abyste dal slovo komisi. A ještě jedna, jeden aspekt, který bych rád zdůraznil, je tato mm, prozatímní dohoda Eh, to není jen seznam podmínek eh, Evropského parlamentu, to bychom měli eh, jasně pochopit. Myslím si, že Ehm, ehm, spíše bychom měli vyjádřit obavy ehm, Evropského parlamentu nad vážným narušováním těchto ustanovení, která se týkají práce dětí. A pak bych chtěl vyzvat všechny stínové zpravodaje a všechny naše kolegy, kteří předložili nebo kteří budou muset předložit pozměňovací návrhy do složky. A sice je to setkání, v zářivé setkání ve Štrasburku. Eh, tak abychom mohli eh, dosáhnout eh, více kompromisů. A tady bych opět, pak bych navrhl rámec pro toto setkání. Děkuji vám, pane předsedo, a těším se na vaše příspěvky. Chtěl bych připomenout, že toto je poprvé, co postupujeme tímto způsobem. Pravidlo 81 odstavec 3 jednacího řádu. To nám umožňuje, nám parlamentu a našemu výboru vypracovat eh, a schválit eh, prozatímní dohodu v průběhu toho, co dříve bylo procesem schvalování mezinárodní dohody. Já osobně toto iniciativu vítám. Je na parlamentu, aby takto postupoval, pozdržel souhlas tím, že to neodmítne, ale ani neschválí. A v tomto případě, jak navrhuje zpravodaj, to rozhodně má své důsledky pro další instituce, konkrétně komisi, která tady může zaujmout stanovisku. Eh, právě v té věci, která se týká obvinění z využívání dětské práce na bavlněných polích v Uzbekistánu. Jedna z prvních diskusí na toto téma nám umožnila eh, vyslechnout vnější pozorovatele a Pozvali jsme velvyslance z Uzbekistánu na eh, návrh EPP, eh, e abychom vyslechli také jeho názor. Rozhodli se, že nepřijde na toto zasedání. My jsme ho opět kontaktovali, aby přišel na toto zasedání a on opět se rozhodl, že nepřijde. To má samozřejmě eh, svou důležitost a můžeme si to sami interpretovat. Jak navrhl zpravodaj, nejdříve dám zprávu, nejdříve dám slovo komisi. Je tady pan Nordenstrang za komisi. Děkuji vám. Chtěl bych poděkovat zpravodaji panu Kutasovi za to, že vypracoval tuto zprávu. Dohoda, která tady před námi leží, vyplývá z toho, že EU uzavřela dohodu o spolupráci a partnerství s Uzbekistánem eh, v roce 1999. Nicméně ta uzavřená dohoda se netýká textilní oblasti, čili ehm, při eh, vývozu a dovozu textilních výrobků s Uzbekistánem eh, nejsou stejné preferenční sazby. Uzbekistán není členem VTO a může prostě tyto povinnosti si interpretovat, jak sám chce. Proto komise eh, měla iniciativu dohody, která by umožnila zahrnout také tuto oblast do dohody o spolupráci a partnerství aby tady byla určitá mm, jistota také pro vývozy z EU do Uzbekistánu. Eh, nebudou tady eh, ovšem zavedeny žádné preference ani ústupky. Eh, Evropská komise sdílí obavy vyjádřené eh, Evropským parlamentem a konkrétně zpravodajem, pokud jde o otázky dětské práce během sklizně bavlny v Uzbekistánu. Naším cílem je eh, ovlivnit příčiny myslíme si, že řešení spočívá pouze v řešení těch příčin a e, Evropská, Evropská komise je e, připravená dále se těmito věcmi zabývat. Chápeme návrh zpravodaje e, chtít ještě více času, aby bylo možné posoudit situaci v Uzbekistánu, než se dostane Evropský parlament ke konečnému rozhodnutí a případně udělí souhlas s touto dohadou. Chceme zvažovat, jak je možné zlepšit situaci v Uzbekistánu. V tomto smyslu bych chtěl informovat Evropský parlament, že určité pozitivní kroky již proběhly. Za prvé, eh, delegace EU je ustavená v Taškentu a Charge d'affaires diskutuje s řadou ministerstev a správních orgánů a zdůrazňuje, že je potřeba změnit situaci v oblasti dětské práce. Za druhé, velvyslanec Uzbekistánu u EU eh, souhlasil, že se eh, během několika týdnů sejde se zástupci DG Trade. Dále také UNICEF působí v Uzbekistánu a umožní uzbeckým eh, orgánům lepší monitorování situace během letošní sklizně. Po určitém období obtíží uzbecká strana se zdá, že se pouští lepším směrem. Dále eh, v návrhu původní zprávy je celá řada věcí, která naprosto odpovídá politice mm, Evropské komise. Zcela to podporujeme. Nicméně eh, trošičku jde za rámec toho, co je praktické, proporční a eh, přiměřené. Bod 1.6 o mm, efektivním stopování, to by asi Eh, bylo velmi těžké, možná dokonce přímo by to bylo nemožné to provádět. A podle VTO by to ostatně nebylo ani proporční. Eh, návrh 1.8, eh, příslušné šetření. Ano, to je určitě nástroj, ale současná situace v Uzbekistánu ještě nesplňuje právní podmínky pro postup. Eh, musíme počkat, až se mm, Uzbekistán zaváže k respektování pravidel a neodradit je od takového postupu. Eh, spíše je lepší využívat eh, stimulů než sankcí. A je možné tak postupovat díky novým kanálům komunikace, které se otevřely. Jasné sdělení Ehm, které sdělíme jak Uzbekistánu, tak eh, příslušné misi MOP. Budeme sledovat eh, velice zblízka velice důkladně vývoj během letošní sklizně a budeme bez odkladu eh, informovat o situaci a postupovat náležitě v případě, že nedošlo k žádnému zlepšení. Děkuji. Děkuji vám za přednesení pozice Evropské komise v této diskusi a nyní dávám slovo zástupci EPP. Vážený pane předsedo, vážení kolegové, poté, co bohužel musíme ukončit letní přestávku a <laughs> zase se přestěhovat do těchto klimatizovaných prostorů, chtěl bych vyjádřit několik myšlenek Uzbekistánu. Zásadně sdílím stanovisko zpravodaje, že je smysluplné, abychom nejdříve vyčkali v tomto momentu a udělali soupis závažných požadavků Evropského parlamentu. Ale pro mě je velice důležité, aby, jak to právě uvedla komise, mm, sepsali nebo ustavili realistické požadavky. Již eh, důležitá část by byla skutečně naplnitelná, abychom zde mm, v podstatě nevytvořili nedosažitelné požadavky, aby to opravdu bylo realizovatelné. Takže když se podívám na tento soupis těchto požadavků, tak myslím, že tady něco jde nad realizovatelnost těchto cílů. Pak je tady další dilema. Musíme přemýšlet nad tím, jak budeme postupovat vůči zemím, eh, kde je ta situace obtížná? Co tím chci říci? V Uzbekistánu je určitě situace obtížná. A je tady následující dilema. Využijeme těchto obchodních vztahů, abychom zlepšili situaci v této zemi. Já bych byl nadšen, kdyby to bylo možné, ale samozřejmě bychom to neměli činit bez jakýchkoliv požadavků to je toho součástí. Ale chci říci, že bychom měli dosažitelné požadavky realizovat a stanovit a musí být eh, pro všechny zcela jasné, že tyto věci se nenaplní nebo nezrealizují ze dne na den. Musí tady být eh, naznačeny jasné perspektivy. A také víme, že eh, tato dohoda je vypověditelná, takže samozřejmě není možné, aby po lehkém zlepšení nebyly žádný další zlepšení. Byl bych proto velice vděční, kdybychom tedy nestanovovali příliš vysoké cíle tak, abychom mohli prezentovat důvěryhodnou perspektivu. Například tak jsme postupovali u Turkmenistánu. Víte, že v poslední době jsme ještě nemohli použít tento postup, ale nejdříve jsme museli uh, Eh, mít souhlas podobnou dohodou. Tento souhlas jsme pozastavili až do té doby, než se něco v Turkmenistánu opět změnilo. Samozřejmě nebylo to příliš mnoho, nicméně tím, že jsme to zdrželi, tak jsme mohli něčeho dosáhnout. A také tady byla možnost zpětně eh, tyto věci odvrátit. Takže opakuji, musíme mm, stanovit realistické požadavky, musíme vyslat jasné signály v tomto smyslu a myslím si, že tady již komise hovořila také o stanovisku velvyslance a to ukazuje, že i uzbecká strana již má zájem na tomto zlepšení. Byl bych velice vděčný, kdybychom ještě i napříč frakcemi mohli prodiskutovat jednotlivé body. Měli bychom zde stanovit realistické perspektivy. Jsem přesvědčen, že musíme zde stanovit pobídky, stimuly a nesmíme pouze hrozit, to k ničemu nepovede, tak jak to řekla komise. Musíme postupovat stejně jako z hlediska ostatních zemí. Pokud to porovnáme s jinými zeměmi v tomto regionu, tak jsem trošku překvapen tím rozdílem. Například v Číně tam byly velké problémy z hlediska demokracie, lidských práv, pracovních podmínek a podobných věcí. A tam jsme byli velmi nekritičtí z hlediska vytváření obchodních vztahů tedy podle toho, jak se to tady řešilo v našem výboru. A tady vidíme, že u menších zemí, kde je situace mnohem obtížnější, postupujeme jiným způsobem. Samozřejmě, že se jedná vždycky o země, které ovládají nebo nějakým způsobem mají velký vliv v tomto regionu. Nicméně měli bychom něco učinit také v těchto zemích z hlediska zlepšení lidských práv. A pokud nebudeme a tato jednání ještě zintenzivňovat, nic se tam nezlepší. Thank you. Děkuji. Paul Murphy. otázku. Děkuji, pane předsedo, děkuji také zpravodaji za eh, zprávu. Eh, souhlasím eh, s celkově stanovisko rady a také, co bylo naznačeno komisí Tady se snaží vynakládat určitý tlak na Uzbekistán, ale eh, v zásadě eh, je to podstatně eh, méně než to, co, o co se pokusilo ILO a také jiní zástupci, kteří by byli ochotni rozšířit tuto dohodu také na bavlnu. A je to náznak jejich zájmu. Jsou to zájmy textilního průmyslu, jejichž zisky v tomto případě mají vyšší prioritu než zájmy pracujících lidí, zvláště dětí obětí. Eh, to platí i pro eh, Uzbekistán. Eh, čísla a skutečnosti, které jsou uvedeny ve zprávě a v dokumentech, které jsme obdrželi, jsou neuvěřitelné, co se týče rozsahu práce dětí, dvou milionů dětí, kterých se to týká, a kteří také známe slova uzbecké vlády o implementaci standardů ILO, ale realita v terénu je jasná, je, je zcela jasná Mm, a tady se, je to, se jedná skutečně o práci dětí, uzavírají se školy, aby děti mohly pracovat a e, také tresty e, rodin, které nedovolí, které nepouští děti do práce. Jsou tady ještě další aspekty a to jsou otázky e, ekologické, které tedy výsledkem velké zavodňovací politiky uzbecké vlády. To byl velký faktor, tomu, eh, eh, že se eh, zmenšil rozsah půdy, máme tady, jsou také mizí některé druhy ryb, 24 druhů ryb, tato ekologické standardy jsou snižovány a e, také lidé, kteří žijí v těchto oblastech, tím dosud e, byli závislí e, na půdě, ale známe politiku vládní, takže si myslím, že bychom měli i tento aspekt začlenit. Pak je tady ještě jedna věc, kde bych já předložil pozměňovací návrh, to je bod 1.4, to jsou reformy orientované na trh v zemědělském sektoru v Uzbekistánu. Já si nemělo by to i další motivace pro zisk, to je něco, co potřebuje uzbecké obyvatelstvo, je to bavlna, ale co se musí vytvořit, eh, je eh, nezávislé hnutí odborové, které by zastupovalo zájmy všech eh, pracujících a které by se postavily proti práci dětí, a tak, aby vznikla skutečně demokratická kontrola nad těmito bavlnovými poli, aby nedocházelo k obrovskému vykořišťování a aby z toho neprofitovala pouze elita v Uzbekistánu. Měly by být ty zdroje využity pro zvýšení životního standardu všech, aby byla eliminována práce dětí a aby bylo zajištěné, zajištěny ekologické standardy trvalé udržitelné. Děkuji. A teď Kader Arif. Já bych chtěl poděkovat za práci, která byla realizována ze strany zpravodaje. Já jsem vždycky trochu eh, překvapen, jakým způsobem eh, se k tomu vyjadřuje komise, když poslouchám také svého kolegu Kaspary, kteří hovoří stále o opatrnosti nesmí zapomínat, že pracujeme s režimy, o kterých opravdu se nemůžeme domnívat, že jsou demokratické. Je tady takový dojem, jako by naše kolektivní paměť nefungovala. Totež se říkalo před několika měsíci, že je zajímavé pracovat s režimem Benaliho Mubaraka, že je zajímavé spolupracovat s režimem Asada a tak dále. Naštěstí tyto národy povstaly i za cenu svého života, proto aby prosadili demokracii. A na ní se diskutuje a říká stejně, že musíme takovýmto způsobem spolupracovat s režimem Úzbeku, který uznal eh, možnosti demokracie, kde každý by se měl svobodně vyjadřovat. A to jménem obchodních zájmů. A i komise tak hovoří a tyto zájmy mi tak trochu unikají. Já si myslím, že tady existují určité hodnoty a kritéria, pokud jsme lidmi, kteří se angažovali v politice a pokud se zastupujeme demokratickou stranu. Tyto hodnoty by měly mít navrh nad těmito zájmy a e, myslím si, že bychom spíše měli být e, neústupní, neměli bychom tedy dávat lekce, tak jako e, je to v v případě středomorských eh, národů, jako je třeba Líbie, kde tyto národy povstály. Ähm, direkt Milý Kadere, když si mě oslavil, tak znova zopakuji po této letní přestávce si byl asi dlouho příliš ve Francii, tam začíná prezidentská kampaň, ale tady nemáme žádnou kampaň. Ty jsi hovořil o hodnotách a pro mě je velice důležité, aby právě v Evropském parlamentu jsme hovořili jaksi o poctivosti a upřímnosti a tady také o to, abychom ne zkreslovali to, co kolegové říkají. Ehm, nehovoříme o demo, nehovořil jsem o demokratické vládě v Uzbekistánu. Řekl jsem, že tato země má velké potíže. A znovu opakuji, že je důležité, abychom v našem výboru přemýšleli nad tím, jak by bylo možné tedy poctivě a upřímně a stejným způsobem postupovat vůči všem partnerům. A mě vždycky rozlobí, že u některých zemí jsme extrémně nekritičtí. Ano, je to tak. Taková je situace. A u jiných režimů a vlád, které jsou srovnatelně nedemokratické, a skutečně eh, nepodporují svůj národ, tak tam postupujeme jinak. To mě eh, jaksi zlobí. A v našem výboru jsme si vědomi naší odpovědnosti a musíme si toto uvědomit. A znovu hovořím samozřejmě za EEP. Nemůžeme zde vystavit nějaký biankošek eh, a řekl jsem to naprosto jednoznačně, musíme stanovit požadavky, ale je pro mě důležité, abychom jak si prošli tento seznam těchto požadavků, který byl eh, vytvořen. Musí to být realistické a musí být jasné, že očekáváme signál také z druhé strany, aby bylo jednoznačné, eh, že chtějí spolupracovat, ale nepomůžeme těmto lidem, když nebudeme mít žádný obchod s nimi s jakými eh, zeměmi pak vůbec budeme obchodovat, budeme jednat. A no samozřejmě eh, tady to vztahuje také na Čínu a další země, kde je nutné, aby lidská práva a demokracie se zlepšily. A to je odpovědnost, kterou my máme, to je dilema, eh, s kterým se potýkáme. Já si myslím, že když se podíváme na ty režimy, o kterém hovořil například Kader z hlediska Benaliho. Já si myslím, že tady opravdu ty postupy, zvláště z hlediska Francie, nebyly úplně v pořádku. Děkuji. Jsou ještě... Jo, děkuji. Ještě někdo se hlásí o slovo? Je tady někdo, kdo ještě v tomto smyslu nevyjádřil své stanovisko? Nikdo už se nehlásí o slovo. Takže se můžeme vrátit opět ke zpravodaji. Pan kolega Kutas má slovo. tedy ta otázka dohody, iniciativy, je tady určitá možnost? Jaké konkrétní eh, opatření navrhujete? Ano, děkuji, pane předsedo, a děkuji, vážení kolegové, za podporu pro mou zprávu. Eh, zejména pokud je o pana Kasperyho, já myslím, že mu musím vysvětlit, že já s ním zcela souhlasím. Já vždycky raději eh, nabízím cukr, než používám byč. Ale otázka je, že poté, co jsme dvakrát pozvali velvyslance Uzbekistánu sem do výboru, tak jsme čekali, že se třeba něco změní. Ne, tak to se asi nezmění. A dále komise. Komise říká, že se příští týden sejde s velvyslancem. Já doufám, že se eh, vám také podaří vysvětlit mu, jaká je úloha Evropského parlamentu. Oni to zřejmě nechápou, jak já, jaká je tady naše úloha. A e, zřejmě neví, co tady děláme. To je ten problém. Za druhé, chci, chtěl bych dát komisi i radě dobrý nástroj, aby konec konců to vlastně oni mohli svést na nás, říci, to parlament tady něco chce, to parlament eh, tady žádá, aby došlo ke zlepšení. Mohou to prostě hodit na nás. A já opravdu z plného srdce věřím, že bychom neměli poskytnout preference zemi, eh, která nutí své děti takto pracovat. Já doufám, že se mnou budete souhlasit. Eh, proto Eh, bychom měli studovat otázky preferencí eh, GSP pouze, až skončí práce dětí. Já myslím, že tady opravdu je bod, který nemůžeme přijmout. A pokud jde o to tracing, já chápu eh, tu, ten problém, který máte, ale my o tom systému už hovoříme tak dlouho, že Myslím, že musíme radu vyzvat, aby zvažovala, jakým způsobem je možné vystopovat e, ty e, produkty, které, ke kterým přispěla dětská práce. Já netvrdím, že teď hned, ale určitě musíme ale aspoň určitý pohyb tímto směrem vysledovat. Já samozřejmě náležitě prostuduji všechny pozměňovací návrhy, které od kolegu dostanu. A jak jsem řekl už na začátku, eh, navrhuji ve Strasburku, abychom se věnovali další diskusi. Já k tomu přistupuji pozitivně, snažím se najít tu nejlepší eh, možnost, jak eh, postupovat vůči Uzbekistánu, ale zavírat oči, myslím, tady nemůžeme. Děkuji. Děkuji vám. Tak, to bychom měli. Druhého září v poledne je termín pro pozměňovací návrhy. Pane Kaspery? Vážení kolegové, já bych navrhl hultu na předkládání pozměňovacích návrhů odložit na začátek října, tak abychom ještě měli možnost pro další rozhovory. Uh, uh, navrhujete před pozněvacími návrhy další diskuse? Co přesně navrhujete? My, my proposal is to postpone the deadline for amendment. Navrhuji, abychom posunuli až na začátek října termín pro pozněvací návrhy, protože komise právě uvedla, že se sejde s uzbekistánským veveslancem. A dále si myslím, že u takové otázky nemusíme spěchat. Eh, je to prozatímní zpráva, nemusíme s ní spěchat a eh, je dobré mít trošku více času na přípravu pozměvacích návrhů. Myslím si, že je možnost to odsunout. Pane zpravodaji, co si o tom myslíte? Děkuji, děkuji. Já se zrovna dívám do kalendáře. Eh, měsíční odložení, to mně připadá trošku eh, trošku neobvyklé. Já je o jedno týdenní odložení ano, s tím souhlasím. To by bylo vlastně také spoždění mm, o plenárního zasedání při prohlasování. Jeden měsíc odkladu, to mně připadá příliš dlouhé. Ano, je tedy asi eh, přiměřené tady trošku prodloužit tu pozměňovací Eh, no, tedy lhůtu na pozněvací návrhy. Já myslím, že by to je, bylo vhodné to odložit. Možná měsíc je mnoho, já nevím, tak to bude měsíc nebo týden, dva týdny. I, I, I, once again, I think... Tak ještě jednou. Já myslím, že všichni souhlasíme na tom, že není třeba eh, tady s tím spěchat. Eh, proto máme tu prozatímní zprávu, eh, proto takto postupujeme. Myslím si, že by bylo užitečné, aby probíhal eh, dialog, aby komise měla čas na své jednání s uzbekským velvyslancem. Já bych tedy byl opravdu velice rád, kdybychom odložili ten termín na, až do naše dalšího zasedání. Komise by nám pak mohla něco říci k tomu, jak proběhlo jednání s uzbeckým velvyslancem a jaké jsou dojmy z toho zahájení eh, dialogu. A teprve poté bychom my mohli formulovat pozměňovací návrhy. Takže tady máme tuto otázku termínu, necháme to otevřené. Já bych rád slyšel, co si myslí další politické frakce. Katrin Bilda. Děkuji. Já bych podpořila pana Kasparyho protože já bych také ráda vyslechla informaci od komise po té, co proběhne jednání eh, s Uzbekistánem. Stanovit eh, datum, které by bylo před tímto eh, jednáním, to by bylo opravdu složité. Nechceme, prosím, dobře informování, než budeme formulovat pozměňovací návrhy. Takže souhlasíte s odkladem o jeden měsíc, ano? A co další frakce? Helmut Scholz. Děkuji, pane předsedo. Já chápu požadavek pana Kaspariho, ale řekl bych, prostě je to možné hned poté, co vyslechneme komisi. Hned na příští zasedání eh, INTA v září a, eh, takže řekněme dva, tři dny potom zasedání by bylo možné eh, mít ten termín, abychom si ze zpravodaje mohli všechny ty věci projít. Ano, to by byl třetí návrh tedy. Prosím, další, pan Kutas. Děkuji, pane předsedo. Ano, já mohu souhlasit s návrhem panem Kasparyho. Takže 19. září, eh, to je příští zasedání, můžeme eh, mít další diskusi a vyslechneme informaci komise. Pak je tady 22. září. Další termín, jestli souhlasíte, že by 22. září mohl být termín pro pozměňovací návrhy, mohlo by to být řešení. Souhlasíte? Ano, děkuji. Ano, to je dobrý kompromis, říká předseda. Blahopřeji vám, pánové. Tak eh, už prakticky nastane čas hlasování. Máme ještě pět minut do té doby. Politické frakce si mohou svolat své členy, aby přišli k hlasování. Přerušují zasedání na maximálně pět minut. Vážení kolegové, už uplynulo více než 10 minut, takže začněme. Jak jsme se dohodli, prosím, zaujměte místa. Prosím o ticho, už nevedeme žádné rozhovory. Připravte si hlasovací kartičky. Jak jsme se dohodli, tak začneme hlasováním eh, zprávy Kader Arif a sice um, bod 12. Eh, byla tady řada pozměňovacích návrhů, ale naštěstí řada kompromisních pozměňovacích návrhů eh, zkrátila tento seznam, takže začněme bod 12, zpráva Kader Arifa, kompromisní pozměňovací návrh číslo 1, kde pro, tak eh, pardon. To je má chyba. Pozměňovací návrh číslo 1 v odstavci 1. To je nové eh, Helmuta Šolce. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. Kompromisní návrh číslo 1. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. Pozměňovací návrh číslo 5. Pro? proti, zdrželi se přijat. Kompromisní eh, návrh 2, pro, proti, zdrželi se přijat. Pozněvací eh, návrh 12, pro, proti, zdrželi se, ověříme, nejsem si jist výsledkem. Pozměňovací návrh číslo 12. Zahajuji hlasování. ukončuji hlasování, nejsou, ani tady navíc socialistický hlas. Ukončuji hlasování a bylo to přijato. Pozměňovací návrh číslo 13 pro, proti, zdrželi se přijat. Předpokládám. Pozměňovací návrh číslo 14 pro, proti, zdrželi se přijat. Pozměňovací návrh 15 pro, proti, zdrželi se přijat. Ověříme pozměňovací návrh číslo 15. Zahajuji hlasování. And... A That is close. it again. Uh, amendment number... Zvědací návrh číslo 16. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. Kompromisní pozměňovací návrh číslo 3. Pro? Tak, pardon, ještě jednou. Pozměňovací návrh 18, mluvám se pro, proti, zdrželi se, zamítnout. Kompromisní návrh číslo 3, kde pro, proti, zdrželi se přijat. Pozměňovací návrh 22 pro, proti, zdrželi se zamítnut. A teď 24 pro, proti, zdrželi se zamítnut. Pozměňovací návrh 25, kdo je pro, proti, zdrželi se přijat. Věříme, Návrh 25, zahajuji hlasování. A ukončuji za hlasování. Přijat. Já jsem eh, eh, hlasoval, byl tady navíc hlasovat na návrh, jeden navíc socialistický eh, hlas. Pozměňovací návrh 26. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnout. Kompromisní návrh 4. Pro? Proti? Zdrželi se přijat. 28. 28 odpadá, takže přejdeme k 33. Pro, proti, zdrželi se přijat. 20, pardon, 34 pro, proti, zdrželi se eh, přijat. 20, 35 <laughs> pro, proti, zdrželi se 34 Schváleno. Pozdě. 25. Kdo je pro? Zapakujeme. Pro, proti, zdrželi se přijat. 36. Pro, proti, zdrželi se přijat. 37. Pro, proti, zdrželi se přijat. A konečné hlasování. Zahajuji hlasování. Ukončuji hlasování. Přijat 23 pro, 2 proti a 2 se zdrželi. Gratuluji. Zpravodaj. A nyní přejdeme eh, k bodu 6. Je tady problém. Because i was informed. Byl jsem informován o tom, že tady byla kompromisní dohoda na trilogu a nebyl jsem na posledním zasedání eh, trilogu, ale eh, informovali mě kolegové, tedy zpravodaj, o tom, že zde bylo dosaženo dohody. Ale to překvapení poté Koreper zaslal verzi, jejich verzi, která není v souladu s textem, které, kterém se dohodli na trilogu. Takže, co dělat? Vyslechneme si našeho zpravodaje Jakulina. Sì, grazie. Eh, Presidente, successo... Pane předsedo, eh, v podstatě už jste zhrnul to, jak se věci udály. Takže my jsme měli my jsme, nám dorazil souhrný text, ale některé body nebyly korektně formulovány a částečně to e, jsou formální záležitosti, které podle mého názoru můžeme vyřešit v příštích dnech. A rada se pravděpodobně dnes ještě bude tím zabývat a bude jistě možné najít nějaké řešení, ale myslím, že do příštího zasedání výboru 19. září budeme moci věci vyřešit, takže si myslím, že bychom závěrečné hlasování o tomto bodu měli eh, posunout na tu dobu poté. Ano, takže Tady jsou drobné eh, rozdíly, ale nemůžeme hlasovat, takže souhlasím s vaším návrhem. Takže pozdržíme hlasování a pokusíme se vyřešit eh, tyto drobné problémy, eh, které byly zaznamenány. Takže přejdeme. Děkuji Salvatore za tvou spolupráci a i za dobrou práci, kterou si odvedl v trilogu a tím, že bylo dosaženo tak zásadního kompromisu eh, s radou. A nyní přejdeme k bodu číslo 7. Jedná se o postup eh, rady, jde o dohodu s Novým Zélandem a to se týká eh, důsledku přístupu bulharská a Rumunská Evropské unie. Ehm, a já jsem zpravodajem v tomto eh, hlasování, takže budeme hlasovat. Zahajuji hlasování. Elektronické hlasování. Mám končit hlasování, bylo ukončeno. přijato 20, 35 pro eh, a nyní Let's move to item A teď přejdeme k bodu 8, to je podobný případ, eh, tentokrát se jedná o Argentinu, ale obsah je stejný jako předešlé eh, dohodě rovněž postup rady, opět elektronické hlasování, zpravodaj je stejný a, a tedy zahajuji hlasování. Děkuji. Okay, the vote is closed. Ukončili hlasování. Stejný výsledek, tak ne, 26 pro, tentokrát jeden se zdržel. Přijato. Third uh, case. Třetí případ, opět podobný, eh, dohoda z Austrálie, zase stejný obsah, stejný zpravodaj. Elektronické hlasování. Zahajuji hlasování. And the vote is closed. Při hlasování. A máme 27 pro. A nyní přejdeme bodu 10. Opět eh, se jedná o dohodu Evropské unie a s Palestinou, s palestinskými úřady. Tady mám uh, žádost eh, zpravodajkyně Maria Ileny Kopa z SND. Eh, Děkuji, pane předsedo. Na začátku eh, prázdnin eh, jsem dostala mail od stínového zpravodaje EPP, pana Enrikejne, a bylo řečeno, že předložila pozměňovací návrh, aby byla zamítnuta dohoda. Eh, poznamenala, že pokud bych udělala nějaké změny v vysvětlující prohlášení, pak by stáhla toto pozměňovací, tento pozměňovací návrh. Všichni víme, že vysvětlující prohlášení není předloženo k hlasování a proto žádné pozměňovací návrhy nejsou povoleny. Eh, všichni také chápeme, že toto není běžný postup. Ovšem, eh, Zaznamenal jsem v mnoha případech, že naší prioritou eh, ve skupině, ale stejně tak prioritou Evropského parlamentu bylo posunout se s touto dohodou mezi palestinskými úřady a EU a že v žádném eh, případě eh, eh, nemůžeme nemůžeme tady hovořit o žádných rukojmích palestinských. Já bych tedy řekla, že moje stanovisko nebo stanovisko mé skupiny je jasné, přesto věřím, že toto by v žádném případě nemělo vytvořit precedens v jiných otázkách, kterými se budeme zabývat v nadcházejícím období. Děkuji, pane předsedo. Rozumím, eh, že eh, další pozměňovací návrh byl eh, stažen. Kolegu Kaspary, máš, máte slovo? Vážený pane předsedo, já bych chtěl srdečně poděkovat zpravodajce za tuto změnu, kterou převzala ve zdůvodnění. Ta situace je taková, že u tohoto postupu není žádná doprovodná rezoluce, to znamená, parlament nemá možnost Eh, tady vyjádřit nějaké další stanoviska. A proto myslím, že toto zdůvodnění hraje zvláštní úlohu. Takže jménem mm, stínové zpravodajky musím říct, že jsme velice vděční. Zpravodajce mm, paní Andrekiane také stáhla svůj návrh a proto myslím, že můžeme přijmout společně eh, tento text. Eh, so am I. I'm also happy. Já jsem taky rád, že toto je výsledek, takže chápu, že pozměňovací návrh EPP byl stažen a nyní návrh ehm, doporučení eh, naší eh, zpravodajky eh, KOPA. Hlas, toto je elektronické hlasování. 27. Ehm, ukončuji hlasování. 27 pro. Eh, gratuluji Maria Ellen Kopy a gratuluji také eh, výboru. Děkuji všem těm, kteří přispěli k tomu, že byly překonány potíže související s touto složkou. A nyní přejdeme k bodu 11. A to je přijetí návrhu usnesení eh, k stavům vyjednávání eh, kola Doha. Doha Development Agenda. Eh, jak víte, tak bylo rozhodnuto předložit návrh na další ministerské konferenci VTO, která se bude konat v Ženevě, a to v prosinci. A toto byla společná iniciativa vyvracovaná politickými skupinami. E, návrh byl připraven, byla tady řada pozměňovacích návrhů, 37, e, ale jednání mezi politickými, byla to jednání mezi politickými skupinami, a z toho vyplynula celá řada kompromisních pozměňovacích návrhů, které eh, velmi zjednodušily eh, hlasování o této složce, která je, musím dodat, důležitá. Takže přejdeme k samotnému hlasování. Bod 11. Začneme pozměňovacím návrhem číslo 1. Úvodní text Robert Sturdy. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijat. Pozměňovací návrh 2. Pro? Proti? Zdrželi se zamítnout. Kompromisní pozměňovací návrh číslo 1. Pro? Proti? Zdrželi se přijat. Pozměňovací návrh 7. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Ověříme, nejsem si jist. Zahajuji hlasování. Pozměňovací návrh 7. Jörg Leichtfried. Návrh 7. Zahajuji hlasování, ukončuji hlasování a byl zamítnut. Pozměňovací návrh 8. In favor. Pro, proti, zdrželi se přijat. Pozměňovací návrh 10 tak 11, protože desítka odpadá. Jedenáct také, takže I'm Yes, it is. kompatibilní. Takže pozměňovací návrh číslo 11 Helmut Scholz. Kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnout, pozměňovací návrh 12 pro, proti, zdrželi se přijat, kompromisní eh, návrh číslo 2 pro, proti, zdrželi se přijat. Pozměňovací návrh 16, kdo je pro, proti, zdrželi se přijat. 17 Kompromisní pozměňovací návrh 3. Kdo je pro? Kompromisní návrh 3. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijat. 25 pro. Proti? Zdrželi se přijat. 26 pro. Proti? Zdrželi se přijat. 27 pro. Proti? Zdrželi se přijat. 30. 30 pro, proti, zdrželi se přijat. Kompromisní návrh číslo 4. Pro, proti, zdrželi se přijat. 34 pro, proti, zdrželi se přijat. 39 pro, proti, zdrželi se přijat. 41 pro, proti, zdrželi se zamítnut. 42 oddělené hlasování ve dvou částech. První část pro, proti, zdrželi se přijat. Druhá část pro, proti, zdrželi se zamítnut. 43 pro, proti, zdrželi se přijet. Ověříme 43. Zahajuji hlasování. Ukončuji hlasování a byl přijat. To byla 43. A teď 44. Pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 45 pro, proti, zdrželi se přijat, 46 pro, proti, zdrželi se zamítnout, 47 pro, proti, zdrželi se přijat. A závěrečné hlasování elektronicky, o, zahajuji hlasování. Ukončuji hlasování. Přijato 26 hlasů pro, eh, jeden proti a jeden se zdržel. Gratuluji zpravodaji a stínovým zpravodajům eh, za eh, konečné kompromisy a nyní přejdeme číslo 13, bodu 13. A to je zpráva Petra Šťastného Stanovisko rozpočtový výbor, eh, jde o návrh rozpočtu Evropské unie. Musíme hlasovat o dvou různých věcech. Jedna eh, jsou pozměňovací návrhy k rozpočtovým položkám samotným a poté budeme hlasovat o stanovisku, které doprovází rozpočet. Takže začneme pozměňovacími eh, návrhy eh, k rozpočtu, rozpočtovým položkám. A to je pozměňovací návrh číslo 7025. 7025. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnout. Ověříme. Ověříme hlasování k pozměňovacímu návrhu 7025. Eh, Zahajuji hlasování. Ukončuji hlasování. A byl zamítnut. Pozměňovací návrh 7027. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijat. Kompromisní návrh číslo 1. Pro? Proti? Kompromisní návrh číslo jedna. Opakuji. Hlasujeme teď o kompromisním návrhu číslo jedna. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijat. A tím ukončujeme hlasování o rozpočtu. Už nemáme žádné závěrečné hlasování a nyní se posuneme k hlasování o návrhu stanoviska. a začneme pozměvacím návrhem číslo 1. Pozměvací návrh číslo 2 také, protože jsou totožné. Bude se hlasovat o, o nich společně. Pozměňovací návrh číslo 1 a 2. Bude pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuty. Pozměňovací návrh číslo 3. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. Pozměňovací návrh 4. Pro? proti, zdrželi se přijat. Ověříme. Pozměňovací návrh číslo 4. Zahajuji hlasování. Ukončuji hlasování. Zamítnuto. Pozměňovací návrh číslo 5. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijat. Ověříme pětku, zahajuji hlasování. Končuji hlasování. Přijato. Pozměňovací návrhy 6 a 7 jsou totožné. Bude se o nich hlasovat společně. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Závěrečné hlasování elektronické. Zahajuji hlasování. Ukončuji hlasování. Takže přijato, 23 pro. Nikdo nebyl proti. A pět se zdrželo hlasování. Gratuluji Petru Šťastnému. Děkuji mu a gratuluji z úspěšné práci. A tímto jsme ukončili hlasování. Děkuji vám. A nyní přejdeme. Kolegové, ještě jsme neukončili naše setkání. I'll allow two minutes for the room to settle. Prosím dvě minutky na to, aby se účastníci aby se vrátili na svá místa. Prosím, ukončete své uh, hovory veďte je mimo sál. Leave the room as... Prosím, opustte sál co nejtišeji. Eh, eh, kolegové, eh, dámy a pánové, hm, prosím vaši pozornost. I have delayed resumption. Důvod, proč jsme trošku pozdrželi naši práci, je ten, že, hledá, že čekáme na ředitele, na jednoho asistenta či zástupce, který se pozdržel. Prosíme, abyste zachovali ticho, abyste ukončili rozhovory. Ladies, please. Okay. So the reason why we were... Takže důvod, proč čekáme. Takže teď eh, přejdeme k bodu číslo 14 a to je první eh, výměna názoru ke stanovisku AFETu, který je zodpovědným výborem. Eh, je to doporučení radě, komisi a vnější službě Evropské unie. Jedná se o jednání o dohodě o přidružení mezi EU a Ukrajinou. AFET se rozhodl Eh, schválit doporučení a my jsme se rozhodli eh, to doprovodit stanoviskem. Toto je měna názoru a naším zpravodajem je Pavel Zalevský z PPE, EPP a také je eh, místopředsedou sedí po mé levici, úplně vlevo. Extrémní levice, tak to byla jenom taková provokace. A nyní mu předávám slovo a poté můžeme zahájit diskusi. Pavle, máš slovo. Děkuji, pane předsedo, děkuji za eh, tato úvodní slova. Dámy a pánové, eh, přejdu do polštiny.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 Ehm, myslím si, že za ještě... obě strany si přejí, aby mm, jednání byla ukončena a myslím si, eh, že je možná teď předčasné eh, gratulovat eh, všem a radovat se z toho, že byla tato dohoda korunována. Ehm, ale myslím si, že je mm, na čase poděkovat komisi za veškeré úsilí a také bychom měli pogratulovat ehm, ukrajinské straně protože eh, se tady to trošku protahovalo, ale nedávno ukrajinská strana zvýšila úsilí a tempo vyjednávání eh, se také zvýšilo a teď eh, jasně vidíme, že ukrajinští partneři si přejí jít ve směru Evropské unie. Dohoda, o které tady hovoříme, usnadní ekonomickou integraci mezi Evropskou unii a Ukrajinou. A mm, evropské standardy budou implementovány e, na Ukrajině a e, pak to bude mít důležité důsledky také e, na evropskou stranu. Jestli správně chápu, tak toto je jediná dohoda o volném obchodu, která Eh, bude ukončena v tomto roce. Eh, takže je to dokument, eh, který má veliký význam také pro Evropskou unii a budeme moci tuto, toto využívat, bude zvýšen přínos pro obě strany a je pro nás taky na nejvýš Eh, tato věc důležitá teď, kdy stojíme eh, v tváři tvář krizi, budeme moci navýšit eh, vývozy na ukrajinský trh, což je velmi důležitá, důležitý trh. Ukrajina má více obyvatel než Polsko a je co do plochy větší než Francie, takže to nám ukazuje, jak důležitý by Eh, potenciálně mohl tento trh být pro Evropskou unii. Podle některých analýz, které byly provedeny, eh, tato dohoda eh, povede ke zvýšení zaměstnanosti v sektorech, které budou schopny více vyvážet na ukrajinský trh. A tato dohoda bude mít i pozitivní sociální dopad. Takže Například to budou výrobky, jejichž ceny budou klesat na spotřebitel, pro spotřebitele na ukrajinském trhu a také standardy tady budou zaručeny eh, zdravotní standardy, bezpečnostní standardy výrobků. Tyto standardy se navýší, takže to bylo jenom pár příkladů pozitivních dopadů eh, této eh, dohody. Tolik tedy pokud o ty výhody Eh, v oblasti mm, hospodářské i sociální. Nejsou to ale jediné eh, aspekty, které je třeba zvažovat. Je zcela jasné, že tady máme také politický kontext. Eh, a to mm, vnitrostátní i mezinárodní. Můžeme říci, že dohoda o volném obchodu je součástí asociační dohody a Musíme se na to dívat eh, v kontextu nedávných událostí na Ukrajině. Víme, že bývalá premiérka Julia Timošenková byla zatčena. Mnoho známých politiků a důležitých politiků eh, jsou také ve vězení nebo u nich probíhá vyšetřování. Bylo by dobré říci, že na Ukrajině je z politických důvodů zákon využíván i zneužíván. Mnozí kolegové v Evropském parlamentu vznesli námitky k takovým nesrovnalostem. Také Lady Eštonová hovořila o těchto problémech i o tom, že jsme nespokojeni s tím, co se odehrává na ukrajinské straně. Mé stanovisko je takovéto. Když se podíváme na situaci na Ukrajině, jakožto na určitou nemoc, nedostatku eh, demokracie, pak lék na to je právě uzavření eh, takovéto asociační dohody co nejdříve. Eh, dohodu, kterou teď zvažujeme, dohoda o volném obchodu, je velice důležitou součástí velice důležitým krokem k této konstrukci, protože bude takováto dohoda nutit ukrajinskou stranu, aby schválila určité evropské standardy a určité zákony e, nebudou možné. E, nebude možné jich dále zneužívat. Čili e, chceme-li aby byla na ukrajinské straně více demokracie a jestliže chceme pomoci i Evropské unii, a podnikům Evropské unie, které chtějí aktivně působit na ukrajinském trhu a které dnes eh, trpí byrokracií eh, z ukrajinské strany, eh, trpí tím, že tady nejsou zcela jasně stanovené normy. Jestliže toto všechno tedy chceme, pak nejlepší způsob je schválit tuto dohodu o volném obchodě. To je politický kontext tohoto dokumentu. A máme tady také mezinárodní e, kontext. To se týká vztahu mezi Ukrajinou a Ruskem. To je bezprecedentní. To je situace, kdy jedna země, Ukrajina, jedná o volném obchodě s EU a jiná země, třetí země, tady v našem případě Ruská federace, za to Ukrajinu kritizuje. A nejenom kritizuje, ale dokonce eh, chtějí zajít ještě dále, chtějí eh, odradit Ukrajinu od jednání s EU, eh, formulují hrozby vůči Ukrajině. Rusko vyhrožuje, že zvýší cenu plynu nebo že bude vytvářet další obtíže pro Ukrajinu. Vzájemné vztahy mezi dvěma zeměmi se zkomplikují, říká Rusko. Jaké tedy budou důsledky? Jestliže uzavřeme tuto dohodu, pak <clears throat> Ukrajina bude bohatší a bezpečnější zemí. A tato bezpečnost bude samozřejmě také ve prospěch Evropské unie. Měli bychom tedy udělat vše pro to, abychom působili proti eh, nátlaku, který je vyvíjen na Ukrajinu a snaží se ji odvést od těchto jednání. A já se také obracím na zástupce Evropské komise a chtěl bych ho poprosit, aby nám řekl, jaké jsou možnosti uzavřít tuto dohodu v září. Chtěl bych se zeptat, zda si myslíte, že ukrajinská strana je schopna aplikovat všechny ty normy, které jsou v dohodě uvedeny. A také připravuji dokument, který vám chci předložit pravděpodobně na příštím našem zasedání a v tom dokumentu, jakož i v tomto stanovisku. Chci hovořit o praktických aspektech provádění této dohody a také chci psát nebo vyjádřit možnosti zlepšení demokratických norem na Ukrajině. Děkuji vám. Děkuji. Než dám slovo komise, tak se zeptám, zda ještě někdo z členů v našem výboru eh, má nějakou žádost o slovo? Jestliže tomu tak není, obracím se na komisi. Pan Rupert Šegmeš, který je ředitel DG Trade. Náš zpravodaj formuloval některé otázky. Chcete na ně odpovědět? Nebo vyjádřete nějaké další poznámky, prosím. Děkuji, pane profesore Moreiro, a děkuji také eh, panu Zalevskému. Dovolte, abych úvodem řekl, že my plně sdílíme ten celkový názor, který tady byl eh, vyjádřen. Ano, je to velice eh, důležitá dohoda, která má celou řadu výhod jak pro EU, tak pro Ukrajinu. Nejsem si v této fázi ještě jistý, zda je možné se již radovat, protože v září máme celou řadu setkání na vysoké úrovni, ale my pracujeme na co nejrychlejší možnosti uzavřít tuto dohodu. Má to výhody, které jdou za rámec pouhé dohody o liberalizaci obsahu, o, o obchodu. Je tady také otázka překonávání mezer v předpisech, eh, odstraňování překážek pro obchod, zavádění evropského modelu. To je velice důležité v rámci všech FTA. Ano, je to skutečně velice důležitá strategie, eh, kterou aplikujeme ve východním partnerství. Zeptal jste se na celou řadu velmi důležitých otázek a 14. července se vám dostalo informací od našeho DG, pak jsme eh, velice intenzivně pracovali na celé řadě otázek, například stále ještě diskutujeme o tom, což je obvyklé u takovýchto těžkých eh, jednání, kdy nejtěžší otázky přijdou až nakonec, eh, kdy pracujeme například o sazbách na auta, ještě jsme dosáhli úplné liberalizace, a také tady máme některé vývozní poplatky, to je nástroj, který používá už dlouho Ukrajina. A oni nám slíbili, že to úplně odstraní, jakmile vstoupí v platnost FTA. To nám slíbili již před několika lety. Pak je tady velká otázka energetika. Eh, Ukrajina je velice důležitou transitní zemí pro plyn z Ruska a s tím máme určité zkušenosti. Před dvěma lety to bylo a stále se ještě snažíme najít způsob, jak mít co největší záruky volného tranzitu pro náš dovoz plynu z Ruska. Celá eh, řada dalších eh, otázek je ještě otevřená v oblasti silniční dohody. Ukrajina Eh, klade těžké otázky, co pro nás můžete udělat více, aby ukrajinští eh, silniční dopravci mohli volně pracovat v EU. Eh, čili já uvádím tyto příklady, abych vám ukázal, že nás čeká ještě hodně práce. Ale mm, je to na dobré cestě a mm, čekáme na odpovědi na tyto otevřené otázky. Eh, koncem září proběhne summit o východním partnerství. Tam doufám, že se nám podaří tak celkově eh, zhodnotit tuto situaci a věřím, že před summitem s Ukrajinou, což je v prosinci, se nám podaří tuto dohodu eh, uzavřít. Další zajímavá otázka z vaší strany byla kapacita provádění této dohody. To je velmi důležitá otázka, protože konstatujeme například, že v oblasti celní, ale také v některých oblasti vývozních povolení. Situace v dané země není vždycky zrovna ideální. Velice tvrdě na tom pracujeme také eh, v pomoci, kterou poskytujeme Ukrajině a snažíme se o zlepšení situace. Samozřejmě záruka žádná tady není, ale eh, ty pokusy které jsme viděli, ty snahy, které jsme viděli ze strany Ukrajiny, jsou velmi dobrým signálem. A chceme věřit našemu dojmu, že se Ukrajina maximálně snaží. Provádíme, eh, nebo budeme provádět následně velmi důležité monitorování, což je velice důležité pro další následné fáze mohu také potvrdit, to tady byla velice eh, dobrá metafora, to je ta otázka léku v té oblasti Timošenkové. Asociační eh, dohoda, to je velice důležitý nástroj pro zlepšení situace ve chvíli, kdy dokončíme jednání, eh, také otázky dlouhodobého obchodu. To bude mnohem lepší základ, který nám umožní jak bych to nejlépe řekl, eh, abychom se vyhnuli eh, tedy prostě tomu, že by věci neprobíhaly zcela podle pravidel. Další geopolitické otázky se tady také objevují. Eh, je tady jasná snaha ze strany jiných odradit Ukrajince od těchto jednání a my chceme všem zúčastněným stranám zcela jasně ukázat, že e, Ukrajina se tady musí rozhodnout sama. To je také důležitý aspekt e, atraktivnosti v těchto jednání. Já asi tady e, ukončím své vystoupení, protože dou, tady doufám, že jsem odpověděl na většinu otázek, které zazněly. Rozhodně budeme velice podrobně věci sledovat a budeme vás informovat na, při, u příští příležitosti protože koncem září, eh, v druhé polovině září se zástupce komise sejde eh, s eh, náměstkem premiéra. Děkuji. Děkuji vám a nyní prosím se vraťme do našeho výboru a dávám slovo dalšímu řečníkovi. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl výslovně poděkovat zpravodaji za jeho úvod. Myslím, že nás upozornil na složitou situaci, která eh, vzniká v souvislosti s touto asociační dohodou a také v rámci kapitoly obchodu. Hmm, Potom, co řekla komise, možná, eh, že by to byla určitá potřeba z hlediska vyjasnění. My jako INTA jednoznačně chápeme, že mm, tyto ekonomické aspekty jsou součástí této obchodní dohody. My v podstatě musíme zaujmout stanovisko ke zprávě AFETu. Proto by bylo vhodné důsledně promyslet, kde chceme zdůraznit některé aspekty ekonomické eh, spolupráce z hlediska delší perspektivy EU-Ukrajina v tom smyslu, že by asociační dohoda mohla skutečně přispět k demokratizaci a k dalšímu rozvoji Ukrajiny a mohla by tedy být pozitivním přínosem. Existuje studie Evropské unie, která byla zveřejněna a tam je doporučeno Ukrajině do roku 2016 uzavřít eh, 29 uhelných eh, podniků. Takže situace, reálná situace v Ukrajině není taková, že by tady nebyla snaha nějakým způsobem se přizpůsobovat eh, podmínkám, které mm, jsou tady stanoveny EU z hlediska uzavření asociačního. Máme tady určitý rozpor tedy mezi realitou v současnosti a dlouhodobým očekáváním. A jakým způsobem může přispět taková dohoda k demokratizaci na Ukrajině? Kdy už klademe tuto otázku, tak eh, musíme samozřejmě mm, zapojit také občany této země mm, této otázce eh, přidružování. Musíme postupovat ofenzivně, také z hlediska vedení na Ukrajině. To znamená, abychom nezískali opačný eh, výsledek. To znamená, že by tady docházelo ke krátkodobým eh, opatřením, která by byla přijímána právě z důvodu této asociační dohody a nakonec by došlo k tomu, že by obyvatelstvo zaujalo antievropský postoj. Já myslím, že to je velice důležitý aspekt který musíme zohlednit i v té obchodní části, protože tady jde o přímé investice, o právo z hlediska zadávání veřejných zakázek a samozřejmě to zasahuje také do ekonomické reality. Já souhlasím se zpravodajem, když říká, že eh, například tím lékem musí být eh, otevírání se a jaksi rozšíření této diskuze a zapojení této diskuze do evropského kontextu. A tento lék by takto mohl být účinný. Ale nevím, zda zkušenost, kterou eh, polské přesednictví doporučilo, to znamená jakousi šok, šokovou terapii z 90. let, nevím, jestli toto by skutečně eh, mohlo být přenositelné na realitu Ukrajiny. Já si myslím, že ty podmínky, eh, ten kontext je jiný. Proto další otázka. Do jaké míry ze strany komise existují nějaké konkrétní úvahy z hlediska toho, že by všechny kapitoly, včetně tedy eh, vytváření zóny volného obchodu, do jaké míry tedy tyto aspekty budou probábány v rámci nastávajícího samitu. I naše frakce bude sledovat s velkým zájmem tento summit. Budeme to pozorovat a sledovat. A já se domnívám, že vyvíjení příliš velkého tlaku na rychlé prosazování těchto požadavků obsahuje v sobě i určitý potenciál rizika. Musíme tady najít skutečně vyvážený přístup. Proto je tady otázka, jakým způsobem by se do toho zapojily také parlamenty členských států, protože ty musí ratifikovat tyto aspekty asociační dohody. Takže je to asociační dohoda a máme tady odpovídající kapitoly. Jakým způsobem si komise tedy mm, jak si představuje řešení této otázky? A mm, další otázka se týká rady. Jaká bude strategie rady? E, jakým způsobem identifikovat tuto strategii rady? Děkuji. Thank you. Děkuji. Jsou další příspěvky? Není tomu tak, tak se vrátíme k našemu zpravodaji, panu Zelevskému, aby učinil závěrečné poznámky. Děkuji. Chtěl bych poděkovat eh, zástupci komise, ale také našim kolegům Helmutovi eh, za jeho příspěvek. Myslím si, že kromě otázek, které jsme tady nadnesli, tedy část těchto otázek, Um, na ní bude reagovat slyšení, které bude organizováno INTA. Bude se jednat o ekonomické otázky. Bude se mluvit také o dopadu eh, dohody o volném obchodu na eh, ekonomiku v EU a stejně tak na ekonomiku Ukrajinu. Myslím, že je to plánováno na 12. října, toto slyšení. A také jsem přesvědčen o tom, že další diskuse eh, proběhnou po té, co bude ukončeno kolo vyjednávání a potom budeme moci se pokusit udělat takovou inventuru toho, jak proběhla vyjednávání a Uvidíme, jak vypadá eh, naše očekávání o, o dohodě volného obchodu. Eh, předložím eh, vám návrh stanoviska a budu čekat na vaše příspěvky. Než ukončím tento bod, tak ještě se chci zeptat, jestli komise chce reagovat, chce využít příležitosti a odpovědět na otázky z GUE, koordinátora GUE. Pan Schlegelmilch. Ähm, Děkuji velmi stručně. My jsme si samozřejmě vědomi toho, že FTA musí být vnímána ve velkém kontextu. Nechceme tady vyvolávat nějaký ekonomický šok. V této dohodě za prvé se snažíme o postupné změny z hlediska celních záležitostí, to znamená 5 až 10 let, a zároveň se snažíme eh, ovlivnit ekonomickou realitu, například máme velmi velkou kapitolu ohledně transparentnosti. Máme tam nediskriminační pravidla z hlediska zadávání zakázek, máme tam kapitolu z hlediska trvale udržitelného rozvoje, kde civilní společnost se to účastní. To znamená, že obyvatelstvo má možnost otevřeně o tom hovořit. Tyto aspekty jsou tedy začleněny, ne vždy to je jednoduché a myslím si, že tato dohoda bude podporovat eh, férovou ekonomiku. Děkuji. Takže můžeme přejít k bodu. Tedy zvážení návrhu stanoviska. Eh, to bude na dalším eh, zasedání eh, v září, 26. září. A bod 15. To je opět stanovisko pro AFET. Jedná se o doporučení eh, Radě, komisi a vnějším službám. Jde o jednání o dohodě o přidružení mezi EU a Gruzií, asociační dohoda. Naše eh, stanovisko eh, se týká ekonomických aspektů této dohody asociační. Naší Spravodajkou je Laima Liusia Andrikiene eh, z EPP. Není přítomná a bude zastoupena Danielem Kasparim. Předávám mu tímto slovo. Děkuji, pane předsedo. Rád bych eh, omluvil paní kolegyně Andrikiene, která mi dnes ráno poslala mail už eh, ve čtvrt na pět jejího času. Řekla, že propásne eh, let. Takže bych eh, rád hovořil její jménem. Jednání o nové dohodě s Gruzí už se měli eh, dávno odehrát. Evropská unie je největším obchodním partnerem pro Gruzii, jsou tady bilaterální, jedná se o 1,6 milionů eur a proto dopady takovéto dohody na, gruz, na gruzijskou ekonomiku by byly obrovské. V posledních letech Gruzie udělala závažné kroky, aby otevřela ekonomii tím, že tady byly stanoveny velmi nízké průmyslové tarify. Eh, také právní rámec byl vytvořen pro eh, investice a eh, také vynaložili úsilí vybudování právního státu. Chtěli bychom povzbudit gruzijské partnery a ostatní, aby dostáli podmínkám, kterých je zapotřebí proto, aby jednání byla započata. Na druhé straně bychom rádi vyzvali radu a komisi komise, aby urychlili celý proces a aby e, ustanovili mandát pro vyjednávání tak, aby tady byla umožněna větší flexibilita pro vyjednavače Evropské unie v takových otázkách, jako třeba exporty zemědělské z Gruzie do EU a aby, byly také, aby se dostalo závazkům e, v jednotlivých kapitolách, jako například usnadnění obchodních vztahů a e, urychlení investic. Děkuji. Thank you. Děkuji. Ostatní členové tohoto výboru se chtějí vyjádřit k této otázce. Pavel Zalevský, EPP. Máte slovo. Děkuji. Jedna důležitá poznámka musíme mít na paměti, že jako Evropská unie e, e, jsme tady e, zažádali velmi specifickou proceduru, postup, který se týká Gruzie. Očekáváme, že Ehm, tento stát splní předběžné podmínky, ehm, které jsou eh, nutné pro to, aby se započalo s vyjednáváním o eh, dohodě o volném obchodu. To bylo velmi eh, specifické. Ehm, pokud jsem informován, tak jsme nevyužili tento postup v případě jednání s ostatními partnery a Gruzie naplnila tyto závazky, takže my teď eh, čekáme eh, na to, zvláště na eh, to, že rada rozhodne o započetí vyjednávání s Gruzií. A já se já bych se chtěl obrátit s otázkou na radu. Jaké je stanovisko rady v, v této záležitosti? Protože se vedly už diskuse v rámci rady a stanovisko jasné není dosud. Takže bych poprosil o zodpovězení eh, této otázky. Děkuji. Uh, Takže to je otázka na radu. Jestli to dobře rozumím, ale rada je většinou nepřítomna na našich zasedáních takže odpověď na otázku nedostanete od rady. Snad komise by možná k tomu mohla něco říci. Ptám se dalších členů výboru, zda ještě někdo další žádá o slovo. Ne, není tomu tak? Tak se obracím na komisi. Prosím, pane Šlegl-Milši. Děkuji. Eh, rada stanovila podmínky, tak já věřím, že i rada dá brzy zelenou. Komise navrhla a rada schválila eh, řadu klíčových doporučení pro Gruzii, ale také pro Moldavsko a další. Protože my si nemyslíme, že bychom měli začít jednání bez eh, existence určitého základu. Není to pouze otázka volného obchodu, o tom už jsem hovořil, že to není pouze otázka dohody o volném obchodu. Jsou to velice náročné, eh, komplexní dohody kde je zapotřebí eh, provádět aproximaci práva, což je dost složitá otázka. Eh, otázka například hygieny, bezpečnostní pravidla a podobně prostě není možné vyslat vozidlo na cestu, když, nebo na silnici, když mu nenalijete do palivové nádrže palivo. Takže zejména v posledních šesti měsících byla jednání eh, velmi eh, náročná. Požadovali jsme splněný, splnění těchto eh, podmínek. V polovině srpna jsme dostali informaci, E, o tom, jak se naplní tato pravidla. My to budeme analyzovat, předáme naše mm, informaci dále radě a rozhodně nechceme prostě později zjistit, že všechny ty podmínky, které jsou nezbytné pro fungování dohody, nejsou plně realizovány. Čili tady došlo k značnému pokroku a také summit koncem září bude tyto věci eh, hodnotit. Ano, děkuji. Má k tomu někdo něco dalšího, prosím? Spravodaj. Pan Kaspary, který zastupuje zpravodajku? Ne. Dobře. Takže počítáme na příštím zasedání eh, v září, že projednáme návrh tohoto stanoviska a k této otázce se tedy vrátíme. Dále bod 16, to je návštěva delegace v Polsku. Eh, delegace tohoto výboru v čele se mnou navštívila Polsko koncem června. Já jsem již měl možnost vám říci, že tato návštěva byla celkem úspěšná. Nejen proto, že jsme splnili celý program, ale také proto, že jsme se mohli eh, mnohému Eh, naučit, eh, mnohé se dozvědět ze strany polské eh, vlády, polských orgánů, podniků a dalších par, polských partnerů. Myslím, že celá delegace byla přesvědčena o odhodlání polské vlády a dalších polských orgánů naplnit úkoly svého předsednictví eh, v radě. Nyní je, zpráva je připravená z této návštěvy. Eh, děkuji za to spolupracovníkům a myslím, že tato zpráva eh, dává dost věrný obrázek o naší návštěvě. Chtěl bych poděkovat dalším členům delegace také členům sekretariátu a samozřejmě chci poděkovat eh, polským orgánům. Eh, díky nim byla naše návštěva úspěšná. Závěrem bych chtěl zdůraznit, eh, že si myslím, že návštěvy do země, která se má následně ujmout předsednictví v EU, jsou velmi plodné návštěvy. A navrhuji, aby do budoucna jsme postupovali stejným způsobem. Proto jsme se rozhodli, že později, tedy ke konci tohoto roku, pojedeme do Dánska, protože Dánsko bude další předsednickou zemí v radě. Nevím, zda další členové, eh, kteří byli členy delegace v Polsku, by chtěli něco dodat. Prosím, pan Zalevský, ano, vy jste byl hostitelem. Děkuji vám ještě jednou Chtěl by někdo něco dodat? Pan Scholz? K tomu, co jsem řekl, chcete něco dodat? Ne? Dobře. Tak eh, vám děkuji. A zpráva je k dispozici. Já jsem požádal koordinátory, eh, aby mi řekli, zda můžeme začít se schůzí trochu dříve a oni řekli, že ano. Tak tedy ta Řádná část našeho zasedání výboru tímto končí. Prosím všechny ty, kdo nejsou eh, součástí schůze koordinátorů, aby odešli eh, ze sálu, tak jak je to obvyklé, protože jde